Vážení kolegové, můžeme tedy zahájit schůzi. Doufejme, že ještě přibude počet účastníků. Nejdříve se podíváme na pořad jednání. Bod 8, tedy výměna názorů s komisařkou pro obchod, začne v 10 hodin 30. Poté a bude schůze koordinátorů, která bude velice krátká, protože nemáme příliš bodů na pořadu jednání. A na závěr A budeme mít eh, drink, protože je to naše poslední schůze v rámci tohoto funkčního období. Pokud někdo nemá žádné přání, co se týče pořadu jednání, tak považuji pořad jednání za schválený. Tímto se dostáváme k bodu 2, sdělení předsedy. Nejdříve bych chtěl přivítat velice srdečně poslance Kolumbie, a který se určitě zajímá o bod na pořadu jednání číslo 7, o kterém budeme dnes hovořit. Sdělení předsedy. Za prvé, tato schůze je webstreamována, takže prosím vás, kdykoliv a mluvíte, používejte levý mikrofon od vás, jinak nebudete na kameře. Druhá věc, kterou bych chtěl říci, eh, ve svých dokumentech máte seznam dopisů nebo dopisy, které jsme dostali nebo poslali. Pokud máte zájem eh, některý z těchto dopisů eh, přímo obdržet, potom prosím kontaktujte sekretariát. Jedná se o naši poslední schůzi a proto bych chtěl využít eh, této příležitosti k tomu, abych všem poděkoval za dva a půl roku velice intenzivní, eh, někdy eh, komplikované, někdy plodné práce. Máme mnoho společných rozmanitých zážitků. Jsem rád, že jsme se účastnili zasedání eh, různých výborů společně. Děkuji také tlumočníkům, kteří nás provázeli posledního dva a půl roku. A děkuji jim také za to, že eh, se snažili eh, vůči nám být tolerantní. Děkuji také členům sekretariátu. Byla to skutečně výborná spolupráce. Já to říkám velice upřímně. Eh, vy, jak to hodnotíte, to je samozřejmě vaše věc. Chtěl bych také poděkovat koordinátorům a vedoucím politických skupin. Chtěl bych poděkovat také všem, kteří se vždy účastnili našich schůzí. A děkuji jim za jejich zájem. Děkuji také všem eh, hospodářským institucím, všem velvyslanectvím, eh, která nám vypracovala studie. Myslím si, že jako výbor se můžeme podívat velice eh, uspokojivě zpět na posledního dva a půl roku. Nepodařilo se nám podař- eh, prosadit všechno, ale eh, mezinárodní obchodní politika skutečně byla úspěšná. Chtěl bych vám přečíst dopis, který jsme napsali včera večer. Až se podíváte na tento dopis, pochopíte, o co jde. Chtěl bych požádat veškeré kolegy, chtěl bych jim poslat tento dopis a požádal bych kolegy, aby hovořili ve svých politických skupinách o tomto tématu. Je možné, že ve středu budeme ve Štrasburku hlasovat o tomto bodě a žádám vás o podporu. Dopis je v angličtině. Já se budu snažit ho přečíst tak, aby eh, byl zapsán v protokolu. A byl poslán panu Peteringovi. Vážený pane předsedo, usnesení přijaté v plénu 25. března eh, se týká eh, dohod o hospodářském partnerství se zeměmi AKT. A obsahuje odstavec, který byl vypracován společným parlamentním výborům. Tento výbor byl, vznikl na základě článku 231 dohody s AKT. A tento odstavec zní. Se domnívá, že je důležité, aby implementace EPA zahrnovala také monitorovací systém, který bude koordinován odpovídajícím parlamentním výborem a který bude zahrnovat členy výboru pro mezinárodní obchod a také členy výboru pro rozvoj. Tím bude zajištěna odpovídající rovnováha mezi e, výborem pro mezinárodní obchod a výborem pro rozvoj. Domnívá se, že výbor by měl aktivním způsobem koordinovat aktivity společného parlamentního schromáždění se zeměmi AKT. Byl jsem informován, že pořad jednání konference předsedů z dnešního dne zahrnuje návrh rozhodnutí, a mnoha parlamentních delegací, delegací do parlamentních schromáždění a dalších delegací. Navrhovaný text by byl proti, 20, proti usnesení, které bylo odhlasováno v plénu 25.3.2009 došlo by k narušení nezávislosti výboru od společného, na par, ne, společném parlamentním schromáždění AKT. A jde o to, aby parlament neodhlasoval usnesení, které jde proti něčemu, co už parlament v plénu odhlasoval dříve. Má k tomu někdo něco? Nikoli? Takže můžeme jít k bodu 3 na pořadu jednání. Chtěl bych říci, mohu už mluvit německy, Chtěl bych říci, že zápis ze setkání koordinátorů ze 16. března 2009 byly tento zápis byl rozdán a pokud eh, nikdo nevznese námitky do eh, konce dnešní schůze, eh, bude tento zápis považován za přijatý. Nyní bod čtyři. Jedná se o zápisy ze schůzí 24. až 25. února, 5. až 16. března. Zápisy máte před sebou. Pokud e, do konce této schůze nebudou předno, předloženy námitky, budou tyto zápisy považovány za schválené. Dostáváme se k bodu 5. Obchod s nerostnými surovinami. Jak si všichni vzpomínáte, v roce 2008 jsme, náš výbor vydal zprávu z vlastní iniciativy tato zpráva byla vypracována kolegou Jensen Holmem. A nyní zde máme sdělení komise, pokud jde o nerostné suroviny. Víte, že Evropská unie je do značné míry závislá na dovozu surovin. A pokud se podíváme na tento dokument, Ehm, zjistíme, že jsou zde tři hlavní body ve sdělení komise. Za prvé, přání, že budeme mít rovný přístup k surovinám jako ostatní konkurenční země. Za druhé, že budeme mít k dispozici trvalé udržitel ne dodávky surovin do Evropské unie. A za třetí, že se budeme soustředit na účinnost při recyklaci surovin. Tato účinnost musí být zvýšena a tím se sníží spotřeba surovin. Jsem velice rád, že zde máme komisi, a která nám ke sdělení dá další informace. Takže nejdříve předám slovo paní Madeleine Tuninga za komisi a poté předám slovo kolegovi. Takže prosím komise. Mm, thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za ten úvod. Jsem velmi ráda, že jste mě sem pozvali. A jak jste říkal, eh, po té rezoluci, kterou parlament odsouhlasil minulý rok, eh, proběhlo spousta aktivit a nakonec to celé kumulovalo připravením tohoto sdělení, které teď máte před sebou. Já bych chtěla ukázat, eh, že toto sdělení zachází mnohem dál než je jen otázka obchodu. Obchod je samozřejmě důležitý z mezinárodního hlediska, ale já bych vám tady chtěla stručně nastínit obsah toho sdělení a potom se ještě podívat na naše obchodní strategie, cíle a akční plán a další kroky, které teď rozvíjíme a potom vám ráda odpovím na jakékoliv otázky. Takže na úvod. Vy už jste o tom mluvil. Důvod té iniciativy je jasný. Evropská unie je eh, velice závislá na dovozu nerostných surovin, které eh, jsou neustále draž, dražší. Za druhé, máme eh, teď mnohem vyšší konkurenci kvůli odlišnému využívání země a životnímu prostředí. A za třetí, toto jasně ukazuje, že potřebujeme nějakou integrovanou reakci, což také říkala Rada už v květnu 2007. Analýza a navrhovaná opatření se týkají i dalších eh, nerostných surovin, nejen těch na produkci energie. Analýza nabídka a poptávky ukázala, že jsme od soběstačnosti, jakožto Evropská unie, přešli k vysoké závislosti na dovozu. Potřebujeme primárně i sekundární nerostné suroviny, a v některých oblastech je situace přímo kritická. Také vidíme velké změny na globálních trzích. A když jsme v roce 2007 provedli takovou inventuru, tak se ukázalo, že máme 450 omezení eh, na nerostné suroviny a studie OECD ukázaly, že za poslední dva roky tato opatření neustále narůstají. Dále jsme viděli, že je tady snaha zajistit si eh, po celém světě privilegovaný přístup k nerostným surovinám a také jsme zjistili, že 50 minimálních rezerv se nachází v zemích eh, s nižšími příjmy. A to vedlo k vytvoření integrované strategie. Vy jste, pane předsedo, už mluvil o těch třech pilířích, které mají zajistit přístup eh, k nerostným surovinám z mezinárodních trhů za stejných podmínek jako naši konkurenti. Rámec, který by měl nastavit správné podmínky v Evropské unii, abychom eh, měli eh, pravidelné poskytování nerostných surovin z našich vlastních zdrojů a podpořit úspornost využívání těchto surovin a recyklaci, abychom zlepšili naše využívání těchto surovin a snížili naši závislost na dovozu. Teď přejdu hlavně k prvnímu bodu toho pilíře, to znamená obchod. A také bych chtěla říct, že spousta těch prvků, které parlament zdůraznil eh, ve svém usnesení, jsou důležité pro VTO, ale jsou pokryty v jiných oblastech, obzvláště co se týká rozvoje a udržitelnosti, jakkoliv to samozřejmě je zapracováno i eh, do dokumentu generálního ředitelství pro obchod. Já to ještě vysvětlím. Možná bych nejdříve měla říci, že se v posledních měsících eh, často slýchá, že ta otázka není tak důležitá, protože teď máme finanční krizi. My si ale myslíme, že je tomu naopak. v neposlední řadě také proto, že přístup k nerostným slovinám to je dlouhodobá otázka, která nejde vyřešit jen tak přes noc. Možná, eh, že se trošku uvolnily ceny, ale myslíme si, že to je na evropském trhu stále citelné. Jak už jsem říkala, cílem naší strategie je eh, snížit eh, omezení přístupu k nerostným surovinám, které stanoví třetí země. A zaměřit se, zaměřit se na ta opatření, která nejsou legitimní. Tím myslíme, že se nezaměřují na rozvoj nebo na udržitelnost. A potom se díváme na opatření, která ohrožují pravidelné dodávky nerostných surovin, eh, na kterých je Evropská unie závislá a které narušují hospodářskou soutěž mezi našimi subjekty a hospodářskými subjekty z daných zemí. Nebude to vůbec snadné, protože se to nedá vyřešit eh, jen tak přes noc, jak už jsem říkala. Ani na multilaterální, ani na bilaterální úrovni ta diskuze vůbec není jednoduchá, jak už jsme viděli během našich obchodních jednání. Takže je důležité vytvořit eh, koherentní obchodní politiky využít eh, všech možností. Ta strategie je vybudována na třech pilířích velmi odlišné povahy. Za prvé na vyjednávání, jak multilaterálním, tak bilaterálním. O rozvíjení pravidel já vám mohu uvést příklady eh, toho, co děláme ve VTO, například eh, omezení a cla u vývozu, podpora investice a tak dále. Samozřejmě bereme přitom v úvahu nutné výjimky a to též platí i pro bilaterální jednání. Tam máme trochu více možností a to proto, že ten rozsah obchodu je tam širší. Máme různé partnerství o volném obchodu eh, se Střední Amerikou, s Koreou, z Indii a tam všude se o tomhle jedná. Potom je tady druhý bod, to je provádění našich opatření. Máme k tomu různé nástroje. V některých případech, eh, například když dojde k jasnému porušení mezinárodních pravidel, tak tam máme ten mechanismus pro řešení sporů podle VTO a bilaterálních dohod ale velká priorita se také dává eh, k partnerství pro přístup na trh, když se snažíme odstraňovat takovéto překážky. A spolupracovat s členskými státy, s komisí a s podniky. A potom eh, je tady dialog, jak bilaterální, tak multilaterální na různých fórech. My jsme se snažili vytvořit takovéto dialogy se zeměmi, které zavádí nějaká omezení, anebo která jsou jimi zasažena. Máme docela široké aktivity komise, například v OECD, kde pracujeme s mnoha zeměmi, jak členy, tak nečleny, kteří se účastní workshopu o přístupu k nerostným surovinám. Akční plán, který vytváříme, tedy vychází ze všech třech těchto bodů. Asi bych tady neměla zacházet do všech detailů. My máme všichni ten plán, který je desetistránkový, některé aktivity jsou spíše systémové, analytické, jiné jsou celá konkrétní, ale rádi k tomu řekneme více, když budete mít nějaké otázky. A na závěr jak jste si možná všimli, jak už jsem říkala, eh, ty akce jsou velmi odlišných povah, takže nebude vůbec snadné je implementovat. Některé budou snadné, některé budou velmi nesnadné. Takže my jsme si eh, stanovili, že budeme pravidelně referovat o dosaženém pokroku. Budeme vytvářet eh, každoročně zprávu, která by měla být zveřejňována koncem roku. A to by asi bylo všechno a možná máte pro mě ještě nějaké otázky. Mnohokrát děkuji komisi za tento velmi zajímavý úvod. Samotný dokument je velmi zajímavý a já obzvláště vítám váš návrh se tím i nadále kontinuálně zabývat protože zásobování a samozřejmě i obchod eh, s nerostnými surovinami je pro Evropskou unii z existenciálního hlediska zásadně důležitý a proto je velmi důležité se tím i nadále zabývat. Teď eh, se dívám do publika. Zajímalo by mě, zda někteří z kolegů k tomu mají nějaké otázky nebo s tím plně souhlasíte. Zdá se, že je tomu tak, takže ještě jednou mnohokrát děkuji a přecházím k šestému bodu na pořadu jednání. A to je přeskoumávání obchodní politiky VTO. Všichni máte dokumenty, příslušné materiály, které jsou tedy k dispozici. A Všichni zřejmě víte, že sekretariát VTO vypracoval dokument o přeskoumávání obchodní politiky, eh, pokud jde o obchodní politiku evropských společenství, to bylo 6. až 8. čtvrtý. A přeskum a kontrola národní obchodní politiky je eh, významnou součástí této oblasti. Samozřejmě eh, my tady máme obchodní politiku společenství, ale potom eh, máme také jednotlivé členské státy, takže VTO kontroluje, jak jednotlivé členské státy tento obchod realizují. Většinou je to tedy tak, že jsou vypracovány dva materiály. Jednak je to dokumenty, je dokument o těch zprávách, o těch státech, které v podstatě jsou tedy kontrolovány, ty eh, předají jakýsi politickou, politickou zprávu a potom sekretariát VTO, který je nezávislý, vypracuje svou vlastní zprávu a potom na jejím základě probíhá rozprava, tedy o přeskoumávání obchodní politiky. Když se na to teď podíváme, tak tam si můžeme z toho vyvodit dva zajímavé závěry. Jednak ta zpráva uznává a také dokumentuje něco, co vždycky vyjadřoval i obchodní výbor, a sice, že multilaterální obchodní systémy jsou kořeny soudržnosti eh, či soudržné evropské politiky. To znamená, že tedy Evropská unie se výrazně snažila v podpořit kolo vyjednávání z Doha, tak aby vyjednávání postoupila. Také se ukazuje, že Evropské společenství a státy, které vlastně mají úplně odlišnou síť možností eh, preferenčních dohod, které potom také využívají pro jak rozvojové země, tak rozvinuté země. A sekretariát VTO se zaměřil na to, aby tyhle ty věci žádným způsobem nenarušily pravidla VTO, které tedy zde existují. A za druhé, Evropská unie je v podstatě lídr v vývozu a druhá největší země v dovozu. Takže v podstatě hrajeme velmi výraznou roli při rozvoji e, obchodu a hospodářství. To potom vede třeba i k závěru, že by zde existovala ještě další možnost týkající se zemědělské produkce, v tom smyslu, že by byla více liberalizována, že by se zjednodušily celní systémy, možná by se i snížily ty nejvyšší tarify, nejvyšší cla. O tom se ještě dá samozřejmě diskutovat, jak eh, nakládat se zemědělstvím. Víme, že ve VTO se o tom eh, hodně diskutovalo. Například nám bylo eh, eh, řečeno, že hm, třeba máme příliš velké dotace na vývoz eh, do USA a podobně. A od roku 2013 se tedy by, mě, by se tedy mělo začít s tím procesem redukce, takže bylo taky v podstatě trošku sporné. A proto jsem velmi rád, že zde s námi je komise Navrhoval bych, aby opět nás komise uvedla do debaty. Pan Paolo Gacoty nebo paní Martina Lodran. Nevím, jak si to mezi sebou rozdělíte, ale každopádně jednomu z vás teď předávám slovo, prosím. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Já jsem pan Gazoty, ne paní Lundgren, ta sedí vedle. Jak jste velmi správně říkal, tohle je pro VTO důležité. Ten mechanismus pro přeskoumávání obchodní politiky byl vytvořen už dříve a byl proveden eh, v rámci GATU od roku 1900 98 po Montrealské konferenci a teď byl institucionalizován eh, v dohodě VTO. A pro Evropskou unii je důležitý, protože stejně jako Spojené státy, Japonsko a další členové VTO musíme tímto přeskumem procházet eh, každé dva roky. Jde tam tedy o Čínu, Evropskou unii, Spojené státy a Japonsko, potom je dalších 16 členů VTO, ti jsou přeskoumáváni každé čtyři roky a méně důležití členové, co se týká objemu obchodu, každých 6 let. Nejdřív bych chtěl vyjasnit jednu věc. Nejde o to, že by sekretariát VTO nebo někdo další tohoto využíval aby zjistili, eh, zda naše obchodní politiky skutečně odpovídají pravidlům VTO nebo ne. Naopak, ta explicitně se tam říká, že eh, k čemukoliv se dospěje v rámci přeskoumávání obchodní politiky, nemůže být eh, použito pro nějaké postihy. Takže jde tam o něco mezi vyjednáváním a řešením sporů v rámci VTO. My to považujeme za velmi důležité a Pascal Lamy, generální ředitel eh, tomu to říká ten chybějící článek, jde tam o to monitorování, peer reviews a tak dále, což někdy může být mnohem důležitější než ty tradiční aktivity, jako je vyjednávání nebo řešení sporů. Nejdříve bych řekl pár věcí k tomu, co se stalo v Ženevě a potom bych se dostal té zprávě. Je to devátý přeskum obchodní politiky evropských společenství. A tentokrát to zlomilo všechny rekordy. Na zasedání byla spousta lidí, veliká účast. A ještě před eh, zasedáním jsme dostali přes tisíc otázek o naší obchodní politice na které jsme dokázali včas a vyčerpávajícím způsobem odpovědět. Což eh, velice ocenili všichni členové VTO. Proběhlo to tedy začátkem tohoto měsíce, jak už jste říkal, 6. až 8. dubna. Eh, diskuze vedl australský velvyslanec a Vládla tam velmi konstruktivní atmosféra. Mluvilo se také o zemědělských aspektech obchodu. K tomu se ještě vrátím. Ale bylo tam řečeno, že naše rozhodovací postupy někdy brání přístupu na trh, což podrývá také naše eh, reakce, včasné a koherentní reakce na ekonomickou krizi, kterou v současné době procházíme. Co se týká ostatních členů VTO, tak bylo řečeno, že DDA a proaktivní přístup komise k jednání v rámci DDA eh, byly velice přínosné, to všichni uznali, a komise byla vyzvána, aby i nadále vedla diskuze o nových opatřeních, která budeme přijímat eh, v této ekonomické krizi. Samozřejmě obchod, a to si všichni i v akademických kruzích uvědomují, není důvodem této krize. Když se podíváte na dramatické snížení obchodu, které jsme viděli v minulém roce OECD dokonce předpovídalo 9% snížení a nedávno říkali, že by si dokázali představit snížení o 13-14% v roce 2009. Takže tady mluvíme o skutečně velkém snížení objemu obchodu a je důležité v této fázi ponechat trh otevřeným a nepřijímat opatření, která by mohla být protekcionistická a bránit přístupu na trh. Další bod, který členové VTO ocenili, byla naše technická podpora a přístup, který jsme poskytli rozvíjejícím se ekonomikám těm nejméně rozvinutým. Víte, že máme pro ně eh, bezcelní přístup, eh, žádné kvóty pro takovéto ekonomiky. A poskytujeme tam eh, podporu pro obchod, aid for trade, pro všechny členy VTO. Bylo tam vystoupení Brazílie, Kanady, Austrálie a Indie. To jsou ti obvyklí, že? A Spojené státy, jejíž kritika nebyla tak silná. Čeho se týkala ta kritika hlavně? No, je pravda, že zemědělství ne všichni měli radost z dalšího zavedení eh, podpor pro vývoz přímých produktů. Eh, stejně jako eh, rozhodnutí zavádět určitá protekcionistická opatření, ale byl tam také zaměřena pozornost na nás regulační eh, režim pro průmyslové produkty, pro sanitární, fitosanitární oblast. Obvlášť, obzvláště pro produkty s niklovými složkami, tak tam byla velká kritika těch vývozců. Takže pak eh, se dostávám k tomu přeskumu obchodní politiky. Tam eh, bylo zasedání, kde všichni mohli klást otázky. a byla tam zpráva sekretariátu. Ta zpráva sekretariátu by měla být neutrální, měla by to být věcná analýza obchodní politiky eh, člena VTO, který prochází přeskumem. Upřímně řečeno, už jsme viděli lepší, kvalitnější a neutrálnější zprávy než ta, kterou vydal sekretariát VTO tentokrát. Jsou tam obzvláště čtyři otázky, proti kterým jsme se ohradili v různých fázích, protože, jak víte, ta zpráva nevznikne z ničeho nic. Je to věc, o které se diskutuje. Už jsme o tom jednali 6-7 měsíců předtím, než to bylo 2. března zveřejněno. My si myslíme, že analýza naší zemědělské politiky a zaměření se na vysokou podporu ze strany státu, vypadá, jako by se nic nezměnilo od roku 2007, kdy proběhl poslední přeskum. A vy víte, že tomu tak není. Protože v roce 2003 jsme schválili reformu, která je postupně implementována a velká odvětví naší našeho zemědělství v posledních dvou letech prošla reformou, což podle nás nebylo v té zprávě sekretariátu VTO dostatečně zdůrazněno. Když se potom mluví o výrobním průmyslu, tak eh, tam eh, zpráva mluví o tom, že eh, se snižuje jeho konkurenceschopnost a že je hodně dotován. Zase to nebere v úvahu nejnovější změny a myslím, že teď jsme na tomto nejlépe ze všech členů VTO. Navíc většina tvrzení sekretariátu VTO, když se podíváte do té zprávy, není opodstatněná a nejsou tam žádné příklady. A nejsme moc spokojeni s jejich popisem vnitřního trhu. Oni říkají, že ten projekt není dokončený. No samozřejmě, nikdo není dokonalý, ale i tam bychom bývali raději, kdyby sekretariát VTO se spíše soustředil na to, čeho už jsme na vnitřním trhu dosáhli, místo eh, jen zdůrazňování, že potřebujeme větší integraci a liberalizaci eh, v oblasti služeb, technických norm a tak dále další věc, na kterou se zpráva soustředí, jsou naše eh, regionální obchodní dohody. Je možné, že kdysi dávno jsme skutečně společně s ostatními členy VTO v této oblasti trochu hřešili, nicméně eh, naše nová politika pro dohody o volném obchodu politika vyplývající se sdělení o globální Evropě, to bez pochyby není politika, která by eh, byla nějakou překážkou pro multilaterální integraci. Je to dlouhá zpráva, takže jsem k tomu asi mluvil dlouho, ale Chtěl bych říct následující. Nebylo to vůbec snadné, účastnila se toho komise a členské státy. Pracovali jsme na tom mnoho měsíců a jsme rádi, že jsme vám o tom tady mohli podat zprávu a samozřejmě vám eh, rádi eh, řekneme, co dalšího se na VTO děje kdykoliv. Děkuji vám. Děkuji přál, by si kolegyně ještě k tomu něco dodat? Nikoli, takže jsme slyšeli stanovisko komise. Ještě jednou tedy děkuji za tyto zajímavé poznámky. Chápu, že eh, člověk často není spokojený, když eh, slyší od druhých kritiku, obzvláště když ta kritika třeba není úplně mm, oprávněná, odůvodněná. To se nám samozřejmě zde v parlamentu stává také velmi často. Máme zde eh, kontakty mezi různými eh, frakcemi, které se navzájem kritizují, takže eh, já si prostě myslím, že to je normální v politickém procesu a myslím si, že tento dokument v některých bodech nemá úplně nepravdu. Ovšem jinde jsme kritizováni, řekněme, za věci, které jsme opravdu dělali. Takže vy jste na závěr hovořil o těch regionálních dohodách, kde jste říkal, že když se podíváme na globální Evropu, tam si nemáme co předhazovat. Já si myslím, že to jste určitě slyšeli i z tohoto Evropského parlamentu, že s touto Global Europe Strategy eh, jaksi nesouhlasíte, že nemůže jít o to otevírat trhy, aby vznikly větší možnosti odbytu pro hospodářství, protože je to vlastně privilegování podniků, ale proto, že tato strategie by měla mnohem více přispívat k samotnému rozvoji to znamená eh, rozvoji v celé řadě oblastí, ať už je to třeba eh, záležitosti vnitřní politiky, životního prostředí, hospodářství, lidských práv a tak dále. Takže teď je otázka, proč stroskotáváme neustále? Proč jako instituce nemůžeme postoupit kupředu ani ve VTO, ani v té oblasti těch regionálních dohod, ať už jsou to státy Asie, Mercosuru, Eh, společenství ASEAN a tak dále. Takže my se v podstatě snažíme eh, prosazovat naše, zejména tedy hospodářský pohled na věc a neuvědomuje si, že některé další člán, eh, státy mají ještě další pohledy na věc. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a teď se obracím na své kolegy. Máte k tomu nějaké dodatečné otázky? Není tomu tak, takže ještě jednou děkuji a uzavírám šestku. Tím přecházíme k sedmému bodu. Sedmička se vztahuje na obchodní jednání mezi EU a zeměmi anského společenství. Všichni víte, že obchodní dohody pro obchodní výbor byly zásadně důležité během celého našeho legislativního období a že jsme nedávno měli i eh, rozpravu o osmi eh, dohodách o hospodářském partnerství, tedy eh, takzvaných dohodách EPA. Také jsme tedy hovořili o Kariforu, pobřeží Slonoviny, předevčírem v Bruselu proběhla velká konzultace o stavu vyjednávání ze státy ASEAN Včera proběhla zde v parlamentu diskuse na téma stavu vyjednávání v rámci dohod partnerství mezi EU a e, antským společenstvím. E, a velmi nás těší, že senátor Obligo Castego z Kolumbie který je tedy senátorem od roku 2002. Eh, přišel mezi nás už včera, přišel mezi nás opět dnes a ještě k nám promluví. Všichni víte, že k těm re- eh, regionálním dohodám byly vypracovány i dohody z vlastního podnětu. Eh, v červnu 2007 začala ta vyjednávání s těmito státy ze strany Evropské unie Také proběhlo další kolo vyjednávání 23. a 27. 3. 2009 a v rámci našeho výboru, v rámci tohoto parlamentu existují různá stanoviska na otázku eh, dohod volného obchodu eh, či GSP+, GSP++, a komu bychom měli dát GSP+. Teď vlastně víme, že se to vztahuje na to anské společenství a eh, ta situace tam je velmi komplikovaná, protože i mezi členskými státy tohoto anského společenství zase existují různé názory na to, jak či nakolik by se měl obchod liberalizovat. Asi víte, že máme dohodu volného obchodu mezi Kolumbií a USA Tato dohoda ovšem ze strany USA ještě nebyla ratifikována a je tam vlastně poukázání na otázku lidských práv v Kolumbii. Také víte, že v parlamentu minulý týden proběhla velká diskuse na toto téma a hovořilo se o tom, zda by se měly uzavírat dohody, preferenční dohody s jinými zeměmi v případě, že třeba situace lidských práv je taková, jaká je. Tam se hovořilo třeba o Turkmenistánu, kde vlastně to parlament velmi dlouho blokoval, protože tam prostě neexistuje mm, svoboda projevu, svoboda tisku a třeba neziskové organizace nemají příležitost se zcela jasně, volně vyjadřovat, svobodně vyjadřovat a Samozřejmě také v Kolumbii je situace, která vyvolává jisté starosti. tam jsou zase komplikovaná situace například odborářů, protože podniky tam eh, hledají suroviny. Pak máme Bolívii, tam opět eh, je problematická otázka práv duševního vlastnictví, respektive Bolivie má na celou věc úplně jiný pohled komise tedy vyjednávala s celým anským společenstvím, ovšem Bolívie z toho teď trošku vystoupila. My si to politicky představujeme tak, že samozřejmě chceme, aby se ta vyjednávání vedla, protože považujeme ty dohody o partnerství za něco velmi důležité, zejména v tom pilíři jedná politický dialog. A Eh, určitě tedy chceme obchodní pilíř, ale teď je vlastně sporný bod, jak by se měl takový pilíř utvářet. A to je tedy vlastně sporný bod, jak eh, v rámci Evropské unie, tak v rámci Janského společenství. Takže ještě jednou eh, vítám senátora Roble do Castilla. Asi vám dám slovo jako prvnímu, tak abyste mohli, mohl hned něco říct k vašemu pohledu na tyto dohady a potom budeme mít rozpravu, prosím empiezo por darle mi saludo muy especial al diputado. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat, stejně tak jako vašim kolegům, za to, že zde mohu dnes promluvit. Dále jsem přesvědčen, že země jako Kolumbie aby měla mít co nejlepší diplomatické vztahy se zbytkem světa. Chceme eh, mít v naší zemi zahraniční investice, to vůbec není problém. Souhlasili bychom s každým, kdo se domnívá, že země by spolu měly komunikovat a obchodovat. Ale přesto se domníváme, že vztahy vycházející z dohody o volném obchodu nemohou fungovat. Tato dohoda má příliš negativních aspektů. Mohu zmínit některé příklady. Před několika sty lety se, stal, se stala Jižní Amerika nezávislá na mo- evropských monarchiích. Tehdy jsme se domnívali, že je špatné, aby existovaly takovéto vztahy mezi eh, kontinenty, jaké existovaly tehdy. A když eh, hodnotíme dobré nebo špatné aspekty eh, těchto vztahů, vzpomeňme na to, že v Kolumbii nyní proběhlo 20 let období volného obchodu v rámci VTO a naše zkušenost je nesmírně špatná. Statistiky ukazují, že eh, toto období, tato dvě desetiletí, znamenala eh, růst chudoby, eh, nezaměstnanosti a také zhoršení kvality pracovních míst. A volný obchod tudíž není synonymem pro rozvoj a pokrok, ale spíše pro opak. to je něco, k čemu nás přivedl neoliberalismus. Naše země nebyla žádnou velkou průmyslovou mocností v minulosti, ale nyní jsme ztratili všechno, co jsme měnili. Do roku 1990 byla naše země nezávislá, pokud jde o zemědělství, ale nyní importujeme více než 8 milionů tun obilí. To je jenom jeden příklad. Zároveň se zhoršily podmínky pro eh, výrobu eh, generických léčiv. A z tohoto důvodu eh, lidé mají v Kolumbii velké problémy s přístupem k léčivům. Je zde velké množství společností, soukromých společností, které zmizely. V posledních 15 letech jsme obdrželi 100 miliard dolarů pokud jde o zahraniční investice, ale e, exportovali jsme to 60 e, e, miliard dolarů. Takže to znamená, že jsme přišli o peníze. Nedochází ke stimulaci růstu, ale spíše naše bohatství je exportováno proto, aby stimulovalo hospodářství ostatních zemí. Proto asi chápete, že se nedomníváme, že by politika volného obchodu měla pokračovat nebo měla být prohlubována. A pokud jde o GPS+, to nám také nepomůže. To, co potřebujeme udělat, je změnit politiky, které považujeme za velice negativní. A jsme fanoušky integrace a dohoda o volném obchodu s USA a s Evropskou unii, ale zhoršuje regionální integraci, a které se snažíme dosáhnout v rámci andského společenství. Dohody o volném obchodu ničí andské společenství a to není způsob, jak by mělo fungovat mezinárodní eh, společenství tohoto typu. Existují teda sociální i hospodářské důvody proč říkáme, že tohle není dobré pro Kolumbii. Ztrácíme naši národní suverenitu a musíme se podrobovat rozhodnutím, která jsou činěna v zemích, které jsou mocnější než naše země. A tyto země samozřejmě podporují své zájmy, nikoli naše. A pane předsedo, chtěl bych říct ještě, ještě jednu věc, na které se asi všichni shodneme. My se domníváme, že demokraté v USA, nebo situace je taková, že demokraté v USA odmítli dohodu o volném obchodu ne z hospodářských důvodů, ale z politických důvodů. E, je to pravda. E, demokraté v USA se domnívají, že vláda Alvera Uribeho aby neprošla zkouškou o lidských právech. A propadla by touto zkouškou, protože eh, zde je špatným způsobem zacházeno s eh, odbory, dochází zde k beztrestnosti, pokud jde o lidi, kteří spáchali strašné činy. Existuje zde propojení eh, s různými přáteli vlády a s paravojenskými skupinami. Tyto případy byly eh, dokumentovány a poukázal na ně také nejvyšší soud. Soud ale utrpěl tím, že eh, odhalil tyto případy a nyní se váláda snaží eh, o změnu ústavy, aby prezident Uribe mohl znovu kandidovat. Naše ústava totiž eh, dovoluje, aby prezident byl eh, původně, původně dovolovala, aby prezident byl zvolen pouze na jedno funkční období. To bylo změněno na dvě a nyní chce Uribe být zvolen po třetí. A to je něco, eh, o čem se demokratická strana v USA domnívá, že nechce podporovat. Znovu zvolení Uribeho by byla tragédie pro Kolumbii a také pro Evropskou unii. a protože by to znamenalo, že Evropa by měla podporovat Uribeho. A to je samozřejmě nepřípustné. Pokud by Uribe mohl jet do Evropy, navštívit třeba Madrid nebo Francii, znamenalo by to, že Evropa ignoruje toto porušování lidských práv. Jde nám tedy o to, aby ehm, neexistovala dohodnutá dohoda o volném obchodu mezi EU a Kolumbií. Takže nyní předávám slovo dále. Děkuji. Velice si vážím toho, co jste řekl. Myslím si, že veškeré odkazy, které jste eh, učinil a také eh, to, co jste popsal, pokud je o situaci v Kolumbii, je nesmírně zajímavé. Ale myslím si, že si musíme uvědomit, že Evropská unie aby mohla podepsat dohodu o volném obchodu. A tato dohoda má také další aspekty. Já jsem byla v tomto parlamentu, kdy jsme vyjednávali o dohodě o volném obchodu s Mexikem a pamatuji si na diskuzi, kterou jsme měli v té době. A tato diskuse nebyla stejná, ale byla dost podobná. Eh, existovala zde skepce, jestli Evropská unie eh, může zvládnout eh, demokratické nedostatky v Mexiku, porušování lidský práv, lidských práv a tak dále. Dále jsme se zabývali tím, jestli Evropská unie má podepsat dohodu o volném obchodu, jestli tím nestratí svoji pověst. Já jsem byla nyní členkou 4 až 5 let delegace Evropské unie pro Mexiko. Já stále ještě mám pochybnosti. Tyto pochybnosti zůstávají, protože zde není úplně jednoznačně jasné, co je správné, podepsat nebo nepodepsat. Není zde žádná absolutní pravda. Ať už děláte cokoliv, znamená to riziko. Ale přesto si myslím, že zde existuje něco, o čem si myslím, že to znamená, že Evropská unie by měla mít větší práva e, intervence na tomto místě. Ve chvíli, kdy podepíšeme dohodu, znamená to, že převezme určito, převezmeme určitou odpovědnost. A otázka je, máme to udělat, e, protože tím převezmeme odpovědnost. E, otázka je samozřejmě, jestli tuto odpovědnost můžeme unést. Ale to je vždy stejné se zeměmi, které nemají plné plné standardy demokracie. Zdá se, že už nemáme čas, takže e, na tohle jsem chtěla poukázat. A to byly moje otázky. Vy jste poukázal na demokratický aspekt e, celé této diskuse. E, já bych se chtěla zeptat, není to jenom černobílé. Nebylo by lepší mít dohodu a poté na základě dohody se snažit pomáhat Kolumbii, aby ehm, zde vznikly lepší demokratické standardy a lepší standardy lidských práv, anebo rovnou zamítnout dohodu. Erika, ty víš, omlouvám se, víš, eh, jak to vždycky je. Já si myslím, že tohle je oprávněná otázka v tom GSP+. Plus máme také doložku o lidských právech, takže eh, tomu se jaksi nevyhneme. Roberte, prosím. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že máme málo času, já už tady sedím zhruba půl hodiny, tak budu mluvit velmi stručně. Já nejsem moc rád, že tady mohl mluvit jen jeden člověk. Já bych si býval raději vyslechl všechny a také pana velvyslance ještě předtím, než začnou mluvit členové. Ne, pane předsedo, já tady sedím půl hodiny a poslouchám vás, jak nám říkáte, že nemáme čas na to, abychom dostali slovo. To opravdu není fér, pane předsedo. Buď bude nějaká debata, nebo nebude debata. A já bych jen chtěl říci, že pod vedením Alvara Uribeho, když se podíváte eh, zpátky do historie, možná se mýlím, ale mně se zdá, že ryby odvádí dobrou práci. Zdá se, že snížil počet vražd, eh, situace, eh, co se týká únosů a vydírání se rozhodně zlepšuje a zdá se, že v zemi konečně začíná být nastolována jaká taká z demokracie. Tak mě překvapuje, že tady na něj útočíte. Já nevím, možná se opravdu mýlím, asi bych si měl vyslechnout to, co řekne pan velvyslanec, ale mě osobně dělá starost následující věc. Jak říkala Erika, pokud v kterékoliv z těchto zemí, a tady nemluvím jen o Kolumbii, máme spoustu dalších zemí, se kterými máme GSP plus dohody, a oni chtějí mezinárodní obchod, protože, jak říká Erika, když se otevřou trhy, tak my tam v podstatě vneseme určitou, určitou disciplínu, což znamená, že ty země si prostě nebudou moci dělat, co budou chtít, budou muset uh, přijmout pravidla Evropské unie. Takže mě tady trochu překvapuje, když tady pan senátor říkal, že oni nechtějí volný obchod. Oni hodně přece vyváží, vyváží ropu, další produkty, jistě chtějí přístup na naše trhy. Takže vyslechněme si nejdřív celou situaci a nejen jednu stranu. Děkuji. Robert, já ti hned odpovím. Samozřejmě eh, velvyslanec Kolumbie samozřejmě dostane také slovo. Já jsem si jenom myslel, že by bylo eh, docela vhodné, kdyby poslanci vyjádřili své názory, aby se k tomu velvyslanec hned mohl vyjádřit. Eh, takže tady opravdu na tom není nic neférového. Já si myslím, že já vždycky postupuji spravedlivě. My jsme někoho pozvali, ten k nám promluvil, potom eh, promluví poslanci, potom promluví vevyslanec a potom promluví komise a takhle to prostě bude. Nyní další kolega, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato úvaha, kterou teď provádíme, je velmi důležitá. Nicméně mám za to, že politické a kulturní úvahy, které tady říkal pan senátor z opozice, já prostě nemohu sdílet. Evropská unie vede dialog s mnoha regiony po celém světě. Různým způsobem. A například v Číně jsme dospěli k různým řešením ať už tedy na místech, kde je snaha znovu zavést multilateralismus, anebo na místech, kde bohužel se musíme podřídit určitým bilaterálním logikám. Ta doložka o lidských právech, to není nepovinná věc, ani to není nějaký takový dodatek, který jen tak přidáváme k dohodám o volném obchodu. Kde pak je to způsob, jakým Evropská unie hodlá vést dialog se zbytkem světa a vyvážet demokracii a svobodu do zbytku světa. A já si myslím, že my musíme po, Kolum- po Kolumbii žádat totéž, co žádáme po všech ostatních zemích na světě. Nemůžeme dělat výjimku. A já si tady vzpomínám eh, na tu genocidu, protože je to skutečně genocida křesťanů v Indii. A přitom jistě nemůže nikdo spochybnit, že v současné době je Indie považována za demokratickou zemi. A to tady opravdu mluvím o genocidě křesťanů. A to skutečně se netýká jen menšinových skupin. Samozřejmě není možné, aby něco takového v nějaké zemi proběhlo, aniž by to vláda svým způsobem schválila nebo nad tím přimouřila oko. My jsme před několika týdny přitom tady v parlamentu schválili velice důležité dohody, ekonomické dohody s určitými regiony v Africe, kde běžně probíhá porušování lidských práv a vláda k tomu mlčí. To samozřejmě eh, nechci říci, že to, co se děje v Kolumbii, eh, není skutečně nepřípustné, politování hodné a že to Evropská unie nebude velice přísně monitorovat. Ale byla by chyba, kdyby Evropská unie v Kolumbii, jako ve všech ostatních zemích, se kterými máme dohody o nějakém ekonomickém partnerství nebo volném přístupu na trhu, nebrala v úvahu pokrok, ke kterému v té zemi také dospělo. Například díky našim zásahům a díky zásahům vlády v Kolumbii se skutečně snížil počet vražd a také e, se e, snížila beztrestnost. Lépe teď fungují soudy, to je zcela objektivní údaj. My víme, jak nesnadné je nastolit skutečně demokratický režim podle našich představ v Evropě, v zemích, e, které jsou na tom z politického hlediska velmi špatně, kde je situace velmi komplikovaná. Nemůžeme si přece myslet, že nějaká země tohle vyřeší za pár let, protože kdyby tohle bylo možné, tak bychom zítra ráno mohli také třeba jednat eh, o eh, situaci eh, v oblasti lidských práv v Brazílii, kde ještě pořád probíhají genocidy místní populace protože vláda prostě chce kácet lesy v Amazonii, nebo se podívejte na to, co se děje ve Venezuele. A proč bychom tady měli mít dvojí metr? My si buď vybereme jedno jediné kritérium, které budeme aplikovat všude, anebo ve všech těchto zemích eh, budeme ověřovat, zda tam skutečně je dodržena ta doložka o lidských právech. Ovšem pak může dojít k tomu, že budeme muset zrušit spousta těchto dohod. A to říkám jako člověk, který se považuje za oponenta současné kolumbijské vlády. Ale přesto si myslím, že je třeba, aby Evropská unie vzala v úvahu zlepšení, ke kterým dochází v oblasti lidských práv po celém světě. Víme, že na světě ve skutečnosti není více jak 50 zemí, které skutečně respektují lidská práva. Vždyť je to pravda. Takže já ano, eh, souhlasím s tím, co tady bylo řečeno a souhlasím ale také s tím, co říkala Erika. My musíme velice přísně sledovat uplatňování té doložky o ochraně lidských práv, nicméně bychom neměli bránit volnému obchodu, protože to zatím vždy napomohlo zemím, které byly marginalizovány, aby eh, vstoupily do mezinárodního obchodu podle logiky eh, otevřeného trhu. Samozřejmě, že je třeba mít pravidla, možná více pravidel, než jsme měli v minulosti, a že je třeba přísně sledovat, do jaké míry jsou tyto doložky uplatňovány. Děkuji. Děkuji kolegovi Cuchtovi a nyní dostane slovo pan velvyslanec z Kolumbie. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zde také přivítal všechny poslance a také senátora Roberta. Děkuji vám za tuto příležitost přednes několik připomínek k tomuto tématu, o kterém dnes diskutujete. Kolumbie trpěla řadu let mírou násilí, která mnoho z nás velmi znepokojuje. Jsou zde nelegální skupiny, které eh, vydělávají peníze, únosy, obchodování s drogami a tak dále, které ohrožují obyvatelstvo. Kolumbijci ze všech částí společnosti umírali. Byli to odboráři, učitelé, kněží, podnikatelé, obchodníci, radní, úředníci. To znamená, že toto násilí opravdu zasáhlo do všech sektorů naší společnosti. A to tragickým způsobem. A nejenom jeden či dva eh, sektory společnosti. Vláda, kterou podporuje většina obyvatelstva Kolumbie, možná je to tady potřeba zdůraznit, opravdu velká většina obyvatelstva podporuje tuto vládu a tato vláda nyní eh, přišla eh, s politikou eh, demokratické bezpečnosti. Někteří poslanci to už zde také zmínili. ta zlepšení jsou zcela evidentní. Když se podíváme na čísla, která si klidně můžete prostudovat, tak je vidět, že došlo k pokroku. Samozřejmě ještě nás čeká dlouhá cesta, ale určitě jdeme správným směrem. Někdo tady říkal, že bychom neprošli zkouškou lidských práv. Ovšem, mezinárodní společenství ke kterému eh, náleží jak členské státy EU, tak Kolumbie, mají mechanismy, jak takovou zkoušku provést. Například v Radě OSN pro lidská práva existuje postup eh, univerzálního periodického přeskumu a jako člen mezinárodního společenství jsme nedávno prošli takovou tu zkouškou. Řada zemí promluvila, kladla otázky, my jsme odpovídali, přijali jsme řadu závazků a tento postup, tedy jakési přeskoušení, proběhlo uspokojivým způsobem. My jsme si samozřejmě vědomi toho, že musíme se snažit i nadále a určitě to budeme dělat. je dobré dělat si starosti o lidská práva. My samozřejmě si také děláme eh, starosti o lidská práva. Nedávno proběhla kolumbijská iniciativa, která v podstatě paralelně souvisela s evropským rozhodnutím. Byl to eh, takový bilaterální dialog mezi našimi zeměmi o lidských právech, který byl odstartován je to v podstatě, má to poměrně komplexní dlouhý program, jehož cílem je bilaterálně přeskoumat tedy mezi EU a Kolumbií vše, co se týká lidských práv. Kdybych to měl shrnout, tak bych řekl, že Kolumbie dodržuje všechny mechanismy mezinárodního společenství, reaguje bilaterálně na EU. E, dokonce jsme nastavili ještě více mechanismů, které by nám umožnili pokročit v této oblasti. Vím, že už nemám mnoho času, protože paní komisařka už přišla mezi nás. E, vám přeji dobré dopoledne, paní komisařko. Jenom bych chtěl říci, že Kolumbie chce nastavit stabilní pravidla pro rozvoj svých vztahů s EU, proto nás také zajímají e, smlouvy či dohody o obchodu. Jak už jsem říkal, naše vláda má podporu většiny obyvatelstva a věří v užitečnost volného obchodu, v potřebu podpory investicí tak abychom třeba zabránili dvojímu zdanění, abychom rozšířili investice, eh, aby vznikly nové podniky, nové pracovní příležitosti. To všechno je obrovsky důležité pro překonání chudoby v Kolumbii a pro konsolidaci naší institucionální základny k anskému společenství je důležité, že byste měli vědět, že tím, že se to stane flexibilnějším, to není něco, co nás, eh, k čemu nás Unie nutila. Je to v podstatě jakási reakce jednotlivých členských států anského společenství, včetně Kolumbie. Ty chtěli, aby toto společenství bylo flexibilnější protože jsme měli pocit, že v podstatě se to nikam neposunovalo, takže jsme chtěli, aby to bylo flexibilnější, aby e, státy mohly dosáhnout pokroku rychleji, pokud toto stály. Na závěr existuje nová dynamika z USA, co se týče dohody o volném obchodu a my budeme pokračovat v rozhovorech s nejrůznějšími zeměmi na světě, které si přejí, aby obchod byl aktivnější, efektivnější a aby vedl k větším pracovním příležitostem. Děkuji. Mnohokrát děkujeme, pane velvyslanče. Já bych eh, nyní navrhl následující. Nepožádám komisi, a máme tady komisařku a myslím si, že komisařka bude reagovat také na situaci vyjednávání mezi Evropskou unii a Kolumbií. Takže eh, v této formě zde budeme mít eh, reakci. Jak vidíte, jsou zde různé názory a přístupy, jak uvnitř Kolumbie, tak v tomto Evropském parlamentu. Eh, jsou zde různé názory eh, mezi zástupci občanské společnosti a nevládních organizací, se kterými jsme hovořili včera. Eh, myslím si, že je to zcela demokratické, že je to dobré, že eh, spolu hovoříme, že spolu musíme hovořit. Je naprosto jasné, že zde existují různá hodnocení toho, jak nakládat s lidskými právy. A my jako výbor pro obchod jsme eh, velice blízko eh, těmto otázkám a musíme hodnotit situaci, pokud jde o lidská práva v jednotlivých zemích. Chci eh, poděkovat všem, kteří přispěli do debaty, takže dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, bod číslo 8, aktuální stav probíhajících jednání o mezinárodním obchodu. Chtěl bych poděkovat paní komisařce za to, že přišla na naši poslední schůzi. aby nás informovala o nejaktuálnějším stavu. Chtěl bych srdečně poděkovat jménem výboru za velice dobrou spolupráci s vámi, paní komisařko, a také s celým vaším týmem. Děkuji vám bylo to velice zajímavé. Při prvním slyšení a bylo vidět, že jste byla trochu skeptická, nebo my jsme byli trochu skeptický, jak to bude s novou eh, komisařkou ve srovnání se starým komisařem. Vy jste ale dodržela svůj slib, že k nám budete často chodit, že s námi budete diskutovat a za to vám skutečně eh, velice děkujeme, takže předávám slovo. Nejdříve bych chtěla říci, že jsem eh, trochu smutná, že je to eh, jakési s Bohem vám jako předsedovi komise. Myslím, že ze členů Evropského parlamentu, které zde vidím, eh, vy jste ten, kteří se určitě eh, nevrátí po volbách. Takže já bych chtěla začít tím, že eh, bych vám poděkovala. Když jsem sem přišla, zaklepala jsem na vaše dveře a vy jste mě skutečně provedl jednotlivými tématy, která se týkala tohoto výboru a která mi pomohla připravit se na slyšení. Já mě skutečně budete eh, chybět a já doufám, že ať už budete v budoucnu dělat cokoliv, doufám, že se budeme eh, setkávat a doufám, že se eh, potkáme možná v Německu při vaší podnikatelské aktivitě, protože myslím, že to je to, co jste zmiňoval. Já bych schrnula jednotlivé otázky, které se týkají priorit, které jsem si stanovila a pro zbývající mandát. A vím, že se mi nepovede eh, schrnout všechno, ale během eh, otázek budete moci eh, se ptát na jednotlivé aspekty, o kterých já nebudu hovořit. Takže pokud něco nezmíním, Není to probo, protože bych tuto oblast ignorovala, ale říkala jsem si, že eh, je dobré nechat nějaký čas na otázky. Jak jsem řekla od začátku mé práce s vámi, mám dojem, že zde existuje eh, kritický aspekt pro Evropu a to je dokončení vyjednávání v Doha. A to, myslím, respektujete i vy, že je to skutečně velkou prioritou Evropy. A poslední údaje z MMF poukazují na to, že celosvětový obchod poklesl o 11 Víte, že před dvěma týdny to bylo 9 nyní je to 11 A tato čísla jsou velmi vysoká, představují velké problémy nejenom pro Evropskou unii, ale eh, pro celý svět a především pro rozvojové země. Z tohoto důvodu si myslím, že je velice důležité, abychom se snažili o to, aby multilaterální vyjednávání pokračovalo. Já jsem eh, soustředila svoji energii na vytvoření nového vztahu s novou administrativou USA, eh, s Ronem Kirkem, vyslancem, zástupcem USA pro obchod. A setkala jsem se s ním eh, několik hodin poté, co byl uveden do úřadu. A setkali jsme se jak formálně, tak neformálně a minulý týden jsem s ním opět hovořila. Je to velmi důležitý vztah. A protože eh, jsme nejenom nejdůležitějšími obchodními partnery, ale USA eh, hrají také důležitou roli eh, při posunování vyjednávání z Doha ku předu. Doufáme, že vyjednávání budou v následujících týdnech pokračovat a že budeme moci zhodnotit, eh, jestli je vyjednávání dobré pro USA. Doufám, že se sejdeme v Ženevě a pokročíme dále. V současné době se očekávají eh, volby eh, v Indii. Já se setkám eh, s ministrem obchodu co nejdříve a pokusím se přesvědčit Indii, aby se přidala k vyjednávání rovněž. Takže to je součást současných vyjednávání. Doufám, že Pascal Lamy bude a pokračovat ve spolupráci jako zástupce eh, VTO. Takže to je základní, to jsou základní věci, které děláme. Kromě toho probíhají velice důležitá bilaterální vyjednávání. Vy jste diskutovali eh, o některých aspektech vyjednávání s anským společenstvím. Eh, to bude samozřejmě součást naší práce v budoucnosti nemám žádné iluze. Setkala jsem se dvakrát eh, se ministrem pro obchod z Kolumbie. Eh, existují zde různé otázky, jak postupovat dále se skupinou eh, těchto zemí a jak postupovat v některých otázkách, o kterých jste dnes již hovořili. Nejdůležitější dohodou o obchodu v současnosti je dohoda s Jižní Koreou a tato dohoda je v posledních fázích v současné době. Nedávno jsem se vrátila z Koreji a Nedávno se kolega vrátil z Koreje a z Číny a doufám, že nám k tomu dá další informace. A tento vztah je nesmírně důležitý a protože tato dohoda je pro Evropskou unii a pro členské státy velice důležitá v mnoha sektorech. A dále je to první dohoda o volném obchodu pro 21. století. Je to skutečně náš velice důležitý obchodní partner, čtvrtý největší a má jak ofenzivní, tak defenzivní zájmy, pokud jde o vztah s námi. Myslím si, že pokud to bilaterální dohody budou eh, fungovat pro eh, naše podniky a naše členské státy, bude to velmi pozitivní. Zahájili jsme také vyjednávání s Kanadou, pokud jde o bilaterální dohodu. Vyjednávání samozřejmě nebude jednoduché, protože zde existují různé, různé defenzivní a ofenzivní zájmy, především v oblasti zemědělství, ale přesto si myslím, že to bude velice dobrý signál pro Kanadu je to něco velmi důležitého a Kanada předkládala mnoho svých návrhů. Snaží se zajistit, aby federální vláda zohlednila zájmy jednotlivých částí země. Zároveň vyjednáváme se, vyjednáváme se zeměmi ASEANu a chceme ASEANu a chceme, a aby země, které mohou začít s vyjednáváním, mohly s vyjednáváním začít. A zároveň ale eh, nechceme narušovat regionální integraci a chceme zjednodušit eh, vyjednávání týkající se obchodu. Pokud jde o Střední Ameriku, některé problémy z minulosti byly vyřešeny a vyjednávání bylo opět zahájeno. A existují zde e, velká očekávání, ale vyjednávání bude také problematické. Takže to bylo e, stručné schrnutí e, týkající se některých bilaterálních diskuzí, které probíhají. Ještě něco eh, k dohodám o hospodářském partnerství. Eh, byla jsem v Praze na setkání AKT. Příští týden se eh, setkáme s ministry obchodu v rámci rady a očekává se, že se Sadakem příští týden a podepíšeme prozatímní smlouvu. Ministři přijedou k podpisu. Snažili jsme se řešit některé obavy zemí AKT, které byly neopodstatněné. Vím, že v Africe existují některé otázky ze strany Sadaku. Setkali jsme se v Nusace, kde jsem slíbila 150 milionů eur pro koridor sever jich je nutné, abychom otevřeli trhy, ale pokud zde neexistuje možnost eh, přepravy zboží, potom je to samozřejmě eh, neefektivní. Eh, a zároveň se chystáme hovořit s VTO. Je půl miliardy dolarů bylo položeno na stůl, aby bylo investováno do infrastruktury a přepravy. Existují zde také problémy, pokud jde o přechod hranic. A řidiči někdy musí na hranicích stát až e, dva týdny. E, to představuje problémy e, pro obchod, ale samozřejmě toto, tato skutečnost, že řidiči zůstávají dlouho na jednom místě, vedlo také k rozšiřování AIDS po celé Africe je nutné, abychom eh, měli dohody a abychom také podporovali eh, schopnost těchto eh, dohod podporovat obchod. Ti, kteří navštívili země AKT, viděli, že jejich ekonomiky skutečně trpí současnou krizí. Poslední věc, kterou bych chtěla říci, je to, jak podporujeme malé podniky. Pokud se podíváme na statistiky, a když jsem se připravovala na slyšení, viděla jsem údaj, že jenom 3 malých podniků obchoduje mimo Evropskou unii. 8 obchoduje přeshraničně v Evropské unii. Je to velice malý podíl, protože naše ekonomiky stojí na malých a středních podnicích. Členské státy mají odpovědnost za podporu obchodu, ale zdá se mi, že komise by mohla investovat více energie a úsilí do podpory malých a středních podniků. Musíme zajistit, aby mohli obchodovat přeshraničně a musíme zajistit, aby naše dohody o obchodu zohledňovaly zájmy malých a středních podniků. To si myslím je velice důležitá součást naší budoucí práce. Takže to bylo stručné schrnutí a práce, na kterou jsem se soustředila. Samozřejmě jsem vynechala spoustu věcí, ale doufám, že takhle jste získali aspoň trochu přehled o naší práci. A děkuji, paní komisařko. Já bych osobně také chtěl poděkovat za velice přátelská slova a rád bych vám to oplatil. Přál bych si, aby vaše vláda udělala všechno pro to, aby baronka Eštnová byla také komisařkou v příštím funkčním období? Myslím si, že to byla skutečně velice dobrá spolupráce. Máme zde seznam řečníků. Robote seš první. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady paní komisařku a myslím, že bych podpořil to, co říkal pan předseda eh, k té situaci, ale samozřejmě, že eh, to není věc, která by záležela na vás, záleží to na našem premiérovi. A možná, že mi na tohle nemůžete odpovědět, ale eh, vy jste říkala, že dnes se bude hlasovat o nominaci Pascala Lamyho. Já si myslím, že většina z nás tady eh, by ráda viděla určitou kontinuitu, zvláště v době, kdy podléháme obrovskému stresu, ať už na G20 nebo jinde. Takže doufám, že pokud budete mít možnost s ním mluvit, tak mu eh, popřejete hodně úspěchů, rozhodně za mě a myslím, že za spoustu dalších lidí, kteří jsou dnes tady také. Na začátku jste zmiňovala situaci, eh, kterou teď máme se s Jižní Koreou. A měl bych eh, takový dotaz. Kdybyste mi mohla říci, jak to bude s tím programem pro rušení cel? ten duty drawback scheme. Protože na nedávném zasadání eh, podniku eh, se mluvilo o tom, že toto bude velká překážka. Předpokládá se, že to automobilovému průmyslu v Evropské unii bude stát za rok 150 milionů euro. A to v době, kdy zrovna toto odvětví průmyslu se nachází ve velice špatné situaci. Takže jsem se jen chtěl zeptat, jestli byste eh, nám teď mohla říci, zda v tom Korea hodlá pokračovat a zda Evropská unie eh, bude i nadále toto umožňovat, nebo jestli o tom už nějak jednáte. A jinak bych vám chtěl ještě popřát eh, krásné letní prázdniny, ale možná, že na prázdniny vůbec nebudete mít letos čas, protože naše jednání o Eh, jednacím kole v Dauha budou pokračovat v příštích šesti měsících a teď, když máme pana Kirka, tak eh, vy jste se s ním už několikrát setkala. Co si myslíte? Budou Spojené státy chtít dohodu? Eh, nebudeme vás nikde citovat, jen bych rád slyšel váš osobní názor. Ach, wenn das eine positive Antwort wird, dann... Pokud to bude pozitivní odpověď, pak už budeme komisařku citovat, to je problém. Další je Erika, prosím. A paní komisařko, jsem velice ráda, že jste zde. Já osobně bych si přála, abyste se eh, vrátila. Můžeme udělat něco pro to, abychom eh, vaše eh, kolegy doma přesvědčili. A mám zde několik bodů. Vy jste řekla, že doufáte, že vyjednávání z toho skončí pozitivně. Já jsem plně na vaší straně, ale eh, nesmíme zapomenout na to, že musíme být trochu skeptičtější. Já jsem se vrátila z Washingtonu a hovořila jsem s kolegy z kongresu. Všichni říkají, ano, bylo by to dobré, ale nevíme, jak toho dosáhnout. Eh, zdá se, že eh, signály zde ještě nejsou a bude to do značné míry záviset na tomto parlamentu. Um, a poslanci musí hovořit s kolegy v kongresu, protože největší vůle v Americe existuje právě v kongresu, především na straně demokratů. Já jsem sama demokratka a demokraté v USA chtěli, chtějí mít jistotu, pokud jde například o normy eh, v rámci VTO. A pokud tady chcete se někam dostat eh, v této oblasti, budete mít eh, kongres na své straně. A pokud je o Koreju, já si myslím, že je skutečně dobré, aby Evropská unie měla dohodu s Koreou. Vyjednávání bylo zahájeno relativně pozdě, eh, vyjednávání o volném obchodu. A v roce 2002 jsme řekli, že chceme mít s azijskými zeměmi eh, dohodu o volném obchodu, ale byly zde i některé negativní hlasy. Eh, Robert eh, na některé negativní aspekty poukázal. Já chci hovořit také o pravidle původu, zároveň klauzule duty drawback, tedy klauzule týkající se cel. Evropská unie měla v této oblasti problematické vztahy se eh, zeměmi Ázie. Já nejsem proti dohodám, ale mám pochybnosti, je pravý čas, je dohoda skutečně dobrá, nebude mít negativní dopad na naše pracovní prostředí. Uh, nebudou eh, mít eh, společnosti ještě větší problémy, eh, než v současné době mají. Je dobré k něčemu takovému přistoupit? Není. To je tedy otázka, na kterou bych se chtěla zeptat. Hovořili jsme o tom již dříve a já jsem se na to zeptala pana Balase z komise, když tady byl posledně. Bohužel jsme ještě nedostali na tyto otázky odpovědi. Eh, velice bychom ocenili, pokud bychom je dostali co nejdříve. Pokud jde o spory, když jsme se eh, setkali a eh, před dvěma týdny v Praze v rámci dialogu transatlantických zákonodarců hovořili jsme o hazardních hrách. Mohu vám předat eh, dokumentaci. Eh, máme nyní podporu eh, Shirley Berkeley, která je spolupředsedkyní tohoto dialogu. Máme podporu kongresmena Kohena, který tento dokument dal na svoji webovou stránku. Zmiňuje tam, že jsme dosáhli dohody. Situace je problematická, ale zde existuje určitý přístup. Ráda vám předám dokumenty. A hovořili jsme o tom včera s komisařem Verheugenem, Verheugenem. Žádali jsme ho, aby to zahrnul do příštího zasedání TEC, které by se mělo konat v červnu. Já jsem se rovněž eh, účastnila dohody o volném obchodu eh, s pobřežím Slonoviny. Eh, chtěla bych vám poděkovat za vaši práci. Bylo skutečně vidět, že jste ochotná řešit nejproblematičtější otázky a že se snažíte zohledňovat zájmy parlamentu i členských států. V druhé polovině roku jsem slíbila zainteresovaným eh, stranám eh, na pobřeží Slonoviny, že jim eh, budeme pomáhat, pokud jde o technickou pomoc. Já bych chtěla mít vaši podporu a bylo by výborné, pokud byste mohla zaručit, že některý z vašich expertů bude moci nás v tomto směru podporovat. Já jsem to slíbila zainteresovaným stranám na pobřeží Slonoviny a skutečně by mi to pomohlo. Děkuji. A děkujeme. A my v Německu říkáme, to, co se slíbí, je slíbeno a to se neporušuje. Takže a vidíme, co teď k tomu řekne komise. Mám zde ještě tři lidi na e, seznamu řečníků, takže kolega For. Děkuji. Paní komisařko, já se budu snažit moc velmi stručně. Chtěl bych, abyste nám řekla, eh, co se teď děje s Kolumbií. Protože jsme slyšeli, eh, že na konci budeme mít eh, diskuzi o Kolumbii a podle mého názoru došlo k velkým stížnostem na situaci v oblasti lidských práv v Kolumbii. Je třeba to ještě prošetřit a ohodnotit. Já nechci předbíhat, ale chtěl bych vědět, zda skutečně dojde k prošetření těch stížností, které podle mě podali důvěryhodné zdroje mimo jiné také generální sekretariát ETUC. A teď k tomu ASEANu. Mluvilo se o tom, zda se nám podaří najít nějakou strukturu, nějakou koalici, která by nám umožnila pokračovat. Mně se zatím zdá, že ta jednání neprobíhají moc dobře, protože existují země, které chtějí, pak existují země, které chtějí, ale nemohou a potom existují země, které prostě vůbec nechtějí. Je tam samozřejmě problém eh, Kambodži, Laosu a Myanmaru, takže mě by zajímalo, jestli se budeme eh, pohybovat tímto směrem, ale to bychom pak potřebovali nějaký rámec, který by umožnil, aby se k nám potom připojili i ti, kdo teď nemohou. A teď eh, poslední věc, to je ta věc, kolem které jsme zatím chodili po špičkách. Vám se podařilo eh, nezmínit ani Čínu, ani Japonsko. A přitom to jsou takové velké globální problémy, které budeme muset nějak řešit. Takže bych chtěl vědět, jestli jste naplánovala třeba nějaké návštěvy Číny v příštích měsících, protože si myslím, že je to důležité. A na závěr eh, bych se vrátil ještě eh, ke Korejské republice. Kolega, který tu nemohl dnes být, eh, mě požádal, abych se zeptal za něj. Jak víte, byl jsem v Pekingu a v Soulu s korejskou delegací nedávno a měli jsme tam možnost setkat se eh, s ministrem zahraničí v Soulu a také s ministrem obchodu. Takže jsme měli možnost si s nimi podiskutovat. A nejdříve bych chtěl říci, že se mi zdá, že eh, německý automobilový průmysl nás zbytečně děsí. Protože ano, samozřejmě, že to povede k nějakým nákladům. Ovšem bude to mít i přínos. A vypadá to, že ten přínos bude mnohem vyšší, než jaké budou ty náklady. Nicméně německý automobilový průmysl si zřejmě představuje, že pokud se to podepíše, tak se to bude aplikovat, já nevím, od příštího úterý, ale tak to vůbec není. Budou to 4 až 6 let podle velikosti vozidel, což je eh, mnohem déle, než, jak všichni tvrdí, bude trvat eh, hospodářská recese. Oni si představují, že ty náklady budou muset hned teď, ale přitom se tady bude jednat o dobu po příštích parlamentních volbách, ne těch, které teď nastávají. A eh, dále k té otázce těch cel. Mně se zdá, že Jižní Korea je ochotná to pozměnit, ten program, ale nechtějí ho úplně zrušit. My budeme muset najít nějaký způsob, jak to vyřešit. Ano, bude možné si koupit telefon v Číně, dát na něj nálepku a tvrdit, že je z Koreji. To je velmi jednoduché řešení, ale my potřebujeme něco lepšího, což bude samozřejmě komplikovanější. Ovšem, pokud nepodepíšeme tu dohodu s Korejskou republikou, tak v blízké budoucnosti uh, se nic dalšího nerýsuje a pokud to podepíšeme, tak to bude mít velký přínos pro obě strany. Jen je třeba udělat větší osvětu v oblasti toho přínosu, spíše než v oblasti toho, oč přijdeme, nebo těch nákladů. Já si myslím, že ti v Evropě, kdo z toho budou mít nějaký prospěch, by měli začít o tom mluvit a neměli bychom poslouchat jenom ty, kdo tady dělají paniku o tom, jaké to přinese náklady. Děkuji. Další na seznamu je kolega Kamal, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko. Já bych tady v podstatě podpořil i některé ty věci, které už byly řečeny. E, kdyby to bylo jen na mě, tak já bych vás rozhodně v naší zemi doporučil, abyste se sem vrátila, ale vzhledem k tomu, že jsme z různých politických skupin, tak si myslím, že by vám to moc neprospělo. Naopak. Ale já bych eh, chtěl se zmínit o věcech, které už tady zmiňovali kolegové. Co se týká VTO, tak jaké vy máte takové předběžné názory na to? Už jste mluvila s tím americkým týmem, hodně se s nimi diskutovalo a eh, víte, všichni víme, že bylo napětí mezi demokraty v kongresu a demokraty ve vládě. Myslím, eh, že když já jsem byl ve státech někdy v době voleb, tak jsem mluvil s některými lidmi, kteří dělají poradce eh, v oblasti obchodu. A byli to demokrati, kteří podporují eh, liberální obchod a obávali se, že v kongresu toto povede k velkému napětí. A rád bych věděl, co si o tom myslíte vy i potom, eh, co proběhnou volby v Indii a Indie řekne, že nás podpoří, tak nakolik si myslíte, že nás podpoří Spojené státy? Nakolik bude moci VTO pokračovat? A ta další otázka se týká Evropské unie a Indie. Kdy si myslíte, že Indie bude moci znovu začít s Evropskou unii jednat o našich vztazích? Protože nám bude také nějakou dobu trvat, eh, než eh, se začneme fungovat eh, po volbách. A další věc, to je ta Jižní Korea. Já jsem obvykle skeptický vůči nějakým tlakům ze strany průmyslu. Já vím, že automobilový průmysl v 80. a 90. letech si pořád stěžoval na Japonsko a přitom ve skutečnosti tam vůbec nešlo o šlo o to, že oni prostě nevyhovovali požadavkům japonského trhu. Ale musím říct, že v této chvíli eh, s evropským automobilovým průmyslem cítím, protože eh, ta auta teď musí procházet spoustou testů na korejském trhu, aby získala přístup na tento trh a já bych rád věděl, eh, jaký názor na to máte a do jaké míry hodláte vyvíjet na Koreu nátlak. Aniž bych tady chtěl nějak výrazně podporovat evropský automobilový průmysl, ale myslím, že je třeba, abychom zajistili rovné podmínky. A za třetí, to je věc, o které se už mluvilo, eh, totiž eh, naše diskuze s andským společenstvím. Jistě si všichni uvědomujete, že v případě, že v zemi existují interní politické rozpory, tak se někdy ty strany eh, snaží tyto své vnitřní spory přenést na nějaké mezinárodní fórum. A já bych rád věděl, jak vy vnímáte některé z těch stížností o porušování lidských práv v některých oblastech, vzhledem k tomu, že obecně to vypadá, eh, že se situace zlepšuje podle statistických údajů eh, a to, co dosáhli za tak krátkou dobu, je skutečně pozoruhodné. Takže co si myslíte vy, kdybychom měli vyhovět těm, kdo eh, mluví proti dohodě s Kolumbií, tak eh, co by to udělalo s kolumbijskou ekonomií, jejich rozvojem a s našimi vztahy s Kolumbií? Děkuji. Frau Lubčeva, bitte schön, Sie haben das Wort. Prosím, předávám slovo. Předsedatel. A bych žela... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát paní komisařce k jejím snahám vyřešit četné problémy, se kterými se mezinárodní obchod potýká a přeju jí hodně štěstí i do druhého mandátu. Chtěla bych vás upozornit na další otázku, totiž na antidumpingová opatření a politiku. To se váže na kvalitu dovážených produktů do Evropské unie a tudíž na kvalitu života našich občanů a také se to váže na ochranu životního prostředí. Má otázka vychází eh, z konkrétního příkladu, který eh, už nějakou dobu pozorujeme v Bulharsku. Do Bulharska se eh, ze sousední země Turecka dováží toxický cement. A je importován za zcela nereálné dumpingové ceny. Já si myslím, že v podmínkách krize a snižování výroby jsou antidumpingová opatření velice důležitá, aby zajistila ochranu jak výrobců, tak spotřebitelů. A zároveň se musíme snažit eh, najít eh, nějakou rovnováhu, aby ta antirabinková opatření se nějak nepřetavila v protekcionistickou politiku. A proto, paní komisařko, bych se vás chtěla zeptat, eh, jaká je vaše dlouhodobá vize, co se týká právě antidumpingových politik a tohoto rizika, že by z toho mohla být nějaká protekcionistická opatření. Děkuji. Recht vielen Dank. Děkuji. A paní komisařko, eh, dlouhý seznam velice rozmanitých otázek, takže máte slovo. Nejprve bych ráda poděkovala všem, kteří zde promluvili za velmi laskavá slova o mně i o mé budoucnosti. A také eh, věřím, že to dobře přijme pan premiér. Mm, možná si to vyslechne i při svém rozhodování. Takže ještě jednou děkuji. Začnu Robertem. Pokud eh, Pascal Lamy bude eh, potvrzen, pak s ním rád, ráda promluvím. Předpokládám, že to potvrzení budeme znát eh, dnes odpoledne kolem třetí hodiny. Souhlasím s vámi, co se týče zásady kontinuity v tomto eh, těžkém období eh, z hospodářského pohledu a proto si myslím, že je velmi důležité mít i Pascal Lamy, aby tlačil pro pokrok v oblasti kola vyjednávání z Doha. Padla zde z řada připomínek o Jižní Koreji a já bych tak nějak chtěla nastínit kontext. Vůbec mě nezajímá mít, mít dohodu, která by nebyla výhodná pro podniky a hospodářství Evropské unie. Takže to je zásada, ze které vycházíme. Co ta dohoda nabízí eh, ekonomikám Evropy? Eh, s tím se samozřejmě pojí otázka automobilového průmyslu. Eh, pro to, co si tedy komise přeje, protože to, co děláme, by mělo podpořit eh, automobilový průmysl v budoucnosti. Já si nemyslím, že tato dohoda by znamenala konec automobilového průmyslu. Ani si nemyslím, že to výrazně ovlivní to, jak automobilový průmysl bude procházet hospodářskou krizi. Já si myslím, že naopak je to pro e, automobilový průmysl dobrou dohodou. Začali jsme s tím před dvěma lety. E, a mý kolegové z komise eh, spolupracovali se zástupci automobilového průmyslu, eh, ptali se jich na to, co si přáli. Eh, padla tam otázka těch necelních bariér, standardů a podobně. A řešili jsme všechny tyto otázky. Nyní se v dohodě objevuje i možnost vývozu do Koreji i v budoucnu. To by bylo asi 3% podíl na trhu. Velký problém pro některé výrobce spočíval v tom, že co se týkalo třeba emisí, pokud vyváželi do USA, tak už platili, platili ty standardy, které potom měli eh, Korejci mm, uplatňovat. A my už vlastně vyrábíme podle těchto standardů. A eh, výrobci, kteří nevyváželi do USA, pro ty to bylo velmi nákladné. Takže to byly třeba věci, které jsme museli řešit. Takže trh pro naše výrobce bude otevřený a bude tam existovat příležitost pro další rozvoj a určitě bude existovat eh, eh, prostor i pro eh, automobily první třídy v, v Koreji. Já jsem navštívila i Renaulta v Koreji, abych se podívala, co se tam děje. Takže já jsem řešila tyhle ty obavy a věřím, že automobilový průmysl to nyní si, si je toho vědom. Každopádně zástupci tohoto průmyslu si dělají starosti, jak tato dohoda ovlivní jejich schopnost ponechat si podíl na trhu. Zase eh, tyto obavy nějak nespochybňují. Ovšem jedná se o kapacitu asi 650 tisíc korejských automobilů eh, na evropském trhu jak to bylo vlastně před krizí. Tento rok se vyrobí 600 tisíc eh, jeho korejských vozů v, část, v nejrůznějších částech Evropské unie. Takže ten dopad, který zatím vidíme, je asi 50 tisíc. Informace, které máme, je, že spotřebitelé si vybírají většinou mezi korejskými vozy a japonskými vozy. Eh, je méně pravděpodobné, že se vybírají mezi korejskými a evropskými vozy, pokud by tomu tak mělo být, což je nyní tedy jaksi teoretická úvaha. Pak bychom se bavili o situaci, kde Korea už vyrábí zde, to znamená, <laughs> korejská auta jsou mezi námi, to znamená, jak si nebudujeme zde nějaké bariéry, eh, které by jim zabránily sem vstoupit, protože oni už jsou zde. Takže jak podpoříme hospodářský, hospodářskou dohodu, která může udělat jednu věc, která změní budoucnost automobilového průmyslu, a sice jak tedy vytvořit lepší hospodářské podmínky doma. Jde tedy o domácí trh s automobily, který pomůže automobilovému sektoru, protože my všichni si kupujeme nová auta, stejně tak jako tedy vývozy, ale nejsou to jenom vývozy. Takže e, tahle dohoda by měla poskytnout opravdové příležitosti pro co nejvíce sektorů v Evropské unii. E, kromě toho je to také nepřímá podpora dalších e, průmyslových odvětví. Já bych tedy řekla, že to, co máme před sebou na stole, bylo opravdu opatrně vyjednáno. Jsou zde odlišné odhady zhruba ve výši 20 miliard eur eh, v, eh, tedy hospodářského růstu. Nevím, jak je to přesně v Německu, ale to může říct německá vláda, ale Každopádně je to tedy v řádu miliard eh, a týká se to vlastně nejrůznějších oblastí, ať je to chemický průmysl, inženýrství a tak dále. Takže tady půjde vlastně o všechna průmyslová odvětví, která e, zapadají do automobilového průmyslu. E, Korejci jasně řekli už od samého počátku vyjednávání, že pro ně existovala jistá červená linie. A v Londýně mi také řekli, proč e, si to stanovali, protože vlastně oni mají velmi zásadní podporu pro malé podniky a je to vlastně něco, co jsme také vždycky používali pro vyjednávání lepšího, lepší dohody. Já jsem poslouchala samozřejmě také obavy členských států a ta vyjednávání ještě neskončila. Takže se zde projevila samozřejmě určitá flexibilita a my i nadále diskutujeme. Pak je zde asi 150 miliard eur, eh, které bychom vynaložili oproti těm miliardám, které by se k nám dostaly. Takže teď je otázka, jak zajistíme, že eh, nedovezeme něco do Koreji z Číny, nedá se na to nějaký nový štítek a pak se to zase nevyveze někam jinam. Takže tady určitě ještě bude probíhat eh, další vyjednávání o pravidlech eh, původu, země původu, protože nám opravdu jde o to, abychom nedostali eh, produkty z úplně jiné země, které potom mají nějaký jiný štítek. Potom máme výrobce, evropské výrobce, kteří vyrábí v Koreji, ti dováží hodně produktů, aby jaksi, dotvořili ty, ten konečný výrobek, takže tady v podstatě jde o to nejít proti tomu, co potřebuje evropský průmysl. Eh, protože samozřejmě eh, evropští výrobci třeba dováží suroviny a podobně, takže to je další věc, která vstupuje ve hru. Ovšem kombinace těch pravidel původu, to znamená, jak eh, důležité to bude v těch vyjednáváních pro Koreu a určitě na to budeme, tedy to budeme mít na paměti. Každopádně já vás chci ujistit, že já jsem otevřená zástupcům automobilového průmyslu, abychom se o tom pobavili, co se týče jakéhosi harmonogramu, tak eh, tohle nemůže být nastaveno ještě na dalších 5-6 let. A vlastně za těch 5-6 let předpokládáme, že také tato recese už skončí a hospodářství bude růst. Pak zde jsou ještě určité výhodné věci, například tento obrovský trh nám bude k dispozici už od samého začátku, takže je to vlastně velmi dobrá dohoda pro Evropskou unii. Přichází v době, kdy zažíváme hospodářský stres a já si tedy myslím, že je důležitější eh, tuhle tu dohodu uzavřít nyní, protože naše průmyslová odvětví z toho budou mít výhodu už nyní. Ale samozřejmě také bereme v potaz zranitelnost automobilového průmyslu a nechceme ohrozit možnost eh, zvyšování jejich příležitostí, ale realisticky říkám, že korejská, korejská auto, korejské automobily jsou už nyní eh, vyráběny v Evropě, už jsou zde, takže teď bychom vlastně měli využít tuhletu možnost, která se nám otevírá v tom obchodu. Další věc, kterou zde řada kolegů zmínila, to se týká Ameriky jako vyjednávání z Doha. Jako Erika Mann a další jsem navštívila americký kongres, hovořila jsem s výrobními asociacemi, setkala jsem se s odbory AFL. E- e- e s předsedou pro obchod, pro eh, finanční výbor a další. Měli jsme tam řadu příležitostí se vzájemně pobavit o těchto tématech a Riko, máte pravdu, že v Americe opravdu je závažná otázka, nakolik Amerika vidí či považuje tuto dohodu za eh, pozitivní pro Ameriku. A samozřejmě ve chvíli, kdy začneme eh, nějak rozkrývat to, co je na stole, tak eh, ta dohoda se nikam nedostane. Takže já jsem americkým zástupcům obchodu řekla, že je potřeba dívat se na jednu věc, aby si to vlastně každý zvážil sám. To znamená, oni si musí zvážit výhody pro americkou stránku, pro americký obchod, americké hospodářství a Teď v podstatě jde o to, aby oni si jasně stanovili očekávání, která mají od rozvojových zemí. Tak eh, aby eh, jak si vyjasnili, o čem se vlastně baví, protože ten, eh, ty formulace jsou někdy trošku vágní. jak už jsem řekla, vyžádali si 6 měsíců, aby si to ještě rozvážili. Možná budou postupovat rychleji, ale nakonec to bude Bílý dům, kdo bude muset rozhodnout a vlastně s ním tedy potom možná půjde kongres. Takže v následujících několika týdnech se musíme podívat, co se děje v oblasti bilaterálních dohod, které jsou v kongresu. Ehm, Ovšem není to jednoduchá situace, protože řada eh, výrobních podniků, zemědělských průmysl, eh, podniků a tak dále si teď dělají větší starosti, než by si byli bývali dělali před několika měsíci. Takže já tedy souhlasím se vším, co bylo řečeno o těch potížích, které se s tím pojí. Nyní se podíváme na otázky, eh, které zmínila Erika. Jedná se to o hazardních her. A mě rozhodně bude zajímat to, co máte v tom dokumentu. Pokud jde o pobřeží slonoviny, určitě zajistím, abyste měla podporu, jenom eh, mi dejte vědět, co budete potřebovat a kolegové to zařídí. Je jenom nutné si uvědomit, že eh, podepsání dohody je jenom začátek, ne konec. A ještě eh, jsme tady měli několik dalších otázek a mimo jiné se týkaly Kolumbie. A my skutečně sledujeme to, co říká Mezinárodní organizace práce a také OSN. Ukazuje se, že jsou zde důkazy, které nás skutečně znepokojují. Ale Mezinárodní organizace práce a OSN poukazují na problémy, ale myslím si, že to není ještě tak závazné, aby, závažné abychom museli zahájit a, vyšetřování. Tato situace by se ale mohla změnit. A pokud je o tuto skupinu na zemí, Eh, obchod je jenom součástí celé skládanky. Eh, není možné prostřednictvím obchodu všechno vyřešit. Samozřejmě obchod je nesmírně důležitý, ale není to jediný aspekt. Eh, není možné obchod oddělit od ostatních aspektů. Je nutné, abychom řešili také jiné otázky, jako například otázky lidských práv nebo demokracie v souvislosti s obchodem. A kolumbijský eh, velvyslanec to ví. A je nutné, aby Kolumbie zeměnila eh, svůj přístup eh, k těmto věcem. A je nutné, aby bylo ukončeno porušování lidských práv v Kolumbii. A takže my jsme si rozhodně vědomi těchto problémů. Pokud jde o země ASEAN, já souhlasím s tím, co jste eh, řekli. Větnam, Singapur, Tajsko, eh, to jsou země, které pravděpodobně eh, se pohnou od, o krok dál. A nyní Čína. A zástupce před premiéra Číny přijede příští týden na dialog, kterému budu předsedat. A zároveň zde bude 10 nebo 12 ministrů z Číny ve čtvrtek a v pátek příští týden. A a budeme hovořit o různých otázkách e, obchod, investice, a podnikání a další otázky. A budeme e, se tím zabývat v různých e, částech komise. rovněž se setkáme u oběda s vysokými manažery z Evropy. Takže to je náš plán. A v září bych měla jet do Číny. A později budu hovořit ještě o Japonsku, ale ne nyní. A v létě proběhne setkání Japonsko-EU v Praze. A paní Dubčeva z Bulharska vznesla také některé otázky. Antidumping eh, to je otázka, která je velice široká. My máme pravidla a ta bychom měli dodržovat. A v tomto hospodářském prostředí je nutné aplikovat tato pravidla spravedlivě a realisticky. Já si jsem vědoma um, hospodářské, hospodářských aspektů, které znamenají, že hospodářství jsou zranitelnější. A vím, že ceny klesají a že je nutné podrobně se podívat na to, co je dumping a co není dumping. V dlouhodobém hledisku je nutné vést o tomto debatu. Tato debata už eh, dlouhou dobu a pokračuje, ale je nutné zamyslet se nad tím, co můžeme udělat proto, abychom zabránili špatnému eh, zacházení, abychom podporovali náš průmysl v budoucnosti a je nutné, abychom, aby náš přístup nebyl eh, protekcionistický. protekcionistický. Zároveň ale musíme zajistit ochranu našeho hospodářství a podporovat ho. A myslím, že jsem hovořila o všech otázkách, které byly položeny, takže děkuji. A děkujeme, paní komisařko. Myslím si, že otázky byly zodpovězeny. A díval jsem se na hlavy kolegů a, a kolegové eh, kývali ze zhora dolů, paní Dubčeva kývala ze strany na stranu, protože v Bulharsku je eh, kývání jiné. Takže nyní jsme se dostali eh, na závěr schůze tohoto výboru. A připravili jsme pro vás malé občerstvení před dveřmi a prosím, můžete jít tam. I koordinátoři, zůstejte ještě jednu minutu, protože eh, musíme provést ještě jednu eh, formální věc, ale kolegové už mohou jít ven a my přijdeme za minutku. A obvykle je schůze koordinátorů uzavřená. Vzhledem k tomu, že ale všechno trvá dlouho, navrhuji následující. Dostavili jste, dostali jste a, a podklady. Jsou všichni koordinátoři e, spokojeni s návrhy, které byly předloženy? Souhlasí? Ano, souhlasí se vším, takže zápis může být a tedy odsouhlasem. E, končím tímto schůzi koordinátorů. E, Zvu tlumočníky také na občerstvení. Já už se osobně nevrátím, takže vám přeju všem všechno nejlepší a děkuji za velice vynikající práci, kterou jste odvedli. Ještě dávám slovo. Pane předsedo, já bych eh, chtěla poděkovat vám především jménem mé skupiny. Na začátku jsme byli trochu skeptičtí. Není to eh, jednoduché přijmout předsedu eh, z politické strany, z jaké jste vy, ale myslím si, že všechno proběhlo velice dobře a e, doufám, že budeme v kontaktu i nadále.